Cari colleghi, diamo inizio alla... Vážení kolegové, můžeme tedy začít s hlasováním. Než ale začneme hlasovat, chtěl bych říci, že že hospodářský výbor nám předložil pořad jednání a tento pořad jednání by měl být připojen k zápisu za dnešního zasedání. Podle 216 lomeno 4 by měl pořad jednání být považován za přijatý, pokud politická skupina nebo minimálně 40 poslanců se nebude snažit o to, aby se o tom hlasovalo.